Kolegové, takže zahájíme vysvětlení hlasování a slovo má pan Daniel Dalton. Děkuji, pane předsedo. Pod vedením mého eh, kolegy Wainwrighta se Evropa dostá, začíná podporovat mezinárodní zdroje. Dnes jsme tady poskytli eh, ostré nástroje, jak bojovat s organizovaným zločinem a terorismem. Jak by se do toho mohli zapojit odborníci na národní a mezinárodní úrovni. Eh, mezinárodní odka Europolu už funguje více než eh, rok a zasáhla džihadistickou propagandu během šesti měsíců své činnosti poskytla 7 tisíc rozhodnutí na internet, týkající se internetového toho obsahu, který by měl být odstraněn. Doufáme, že i v nadcházejících měsících Europol bude sehrávat důležitou úlohu v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. A proto jsem hlasoval pro. Děkuji. Kolegové, Prosím, abyste se utišili, abychom vyslechli naše kolegy. Slovo má paní kolegyně Morvaj. Az Europol nem más, mint... Europol není nic jiného než um, instituce pro policejní spolupráci v Evropě. Takže Europol je také eh, určitý profilaktický institut a boj, samozřejmě měl by bojovat proti terorismu, obchodování s lidmi a převaděčství. Nemysl, nemyslete si, kolegyně a kolegové, že by je bylo vhodné na čase že by bylo, nebo nemyslíte si, že by bylo na čase, aby vedoucí představitelé Europolu přišli sem do parlamentu a vysvětlili nám, co dělají s těmi penězi od daňových poplatníků? Dostávám dopisy, ve kterých se mě občané ptají, k, proč je zde vlastně Europol, k čemu slouží tato instituce. Možná Eh, je, je zde určitý úmysl těch eh, evropských policejních eh, institucí bojovat tedy proti terorismu. Co může Europol ukázat ve svém boji proti organizovanému zločinu, proti terorismu, proti sítím převaděčů, proti obchodování s lidmi? Jsou zde slova, texty, ale žádné pan pospíšil

Europol měl moderní databázy a aby tato data byla řízena moderním způsobem. To je e, i požadavek na spolupráci se soukromými organizacemi e, a mezinárodními organizacemi. Výměna dat musí být jednotná, není možné, e, aby fungovala, fungoval boj proti terorismu, pokud nebudou efektivně spolupracovat jednotlivé orgány na evropské i národní úrovni pouze 23 členských států respektive 23 členských států EU nezasílá aktualizované informace do databáze Europolu. Například neinformují šengenskou databázi. A to znamená, že šengenská databáze neobsahuje veškeré informace, které souvisejí s lidmi, kteří by mohli zaútočit na Evropu nebo kteří by mohli patřit k džihadistickým skupinám. A vysívám tedy členské státy, aby plnili svou povinnost a aby posílali data do šengenské databáze. Děkuji. Děkuji, pan Hanán. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Eh, říkali jsme, že zločin neuznává hranice v této rozpravě, jako kdyby to byla nějaká originální myšlenka. Samozřejmě je tomu tak. A dlouho státy v Evropě spolupracovaly na mezinárodní úrovni. Máme Interpol, Hákskou konvici, dohody o vydávání Ehm, tohle všechno jsou nástroje, které se používají celosvětově. O tom tato rozprava není, o tom není Europol. Europol, jak autoři upřímně připouštějí, eh, vlastně má znamenat vytvoření federální policejní složky, jakousi evropskou FBI. A naše volba tedy je, zda budeme se vlastně přidružovat, anebo zda budeme absorbováni. Je to volba mezi spojenectvím a asimilací, mezi e, spoluprácí a zastrašováním. Děkuji. Děkuji vám, pan Mamikins. Děkuji vám, pane předsedající. E, nařízení navržené radou zlepší systémy pro zpracování údajů, e, které Europol každým dnem používá. Tento dokument by měl platit od května 2017 a práce této agentury by pak měla být mnohem efektivnější. Je tady větší potenciál pro zefektivnění práce agentury a kromě toho Evropský parlament a národní parlamenty budou moci hodnotit, posuzovat práci Europolu v rámci zvláštní pracovní skupiny. A také se zvýší rozpočet a to bude znamenat zlepšení informování. Děkuji. A nyní pan Arnott. Děkuji. Všichni chceme bezpečnost, všichni chceme spolupráci, pracovat vzájemně, chceme uh, i ve Spojeném království pracovat v rámci Five Eyes Network. Uh, ale bohužel tady vidím obavy, pokud jde o nedostatečnou transparentnost Europolu. Eh, kampaň v, Evr- v Británii naznačuje, že když opustíme Evropskou unii, tak to zvýší nebezpečí. Ale bohužel eh, náš vedoucí představitel Scotland Yardu řekl, že členství v EU nám bezpečnost nijak nezvyšuje. Michael Graydon řekl, že naše bezpečnostní složky mají eh, vztahy s jednotlivými členy bez ohledu na to, jak jsme v Evropě či nejsme. Samozřejmě musíme pracovat na mezinárodní úrovni, ale nepotřebujeme být součástí Evropy, respektive Evropské unie, abychom to mohli činit. Můžeme vzájemně pracovat velmi dobře a zvýšit naši bezpečnost a proto já jsem hlasoval proti. Děkuji. Slovo má pan Maulo. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tento krok se ubírá správným směrem. Když posílíme Europol, tak posílíme bezpečnost a ochranu občanů Evropské unie. Myslím, že výměna informací musí probíhat velmi striktním způsobem, tak abychom zajistili jednotnost schromažďovaných informací a tak, abychom bojovali v médiích a zejména na internetu proti snahám nabírat mladé lidi, kteří se stávají nástrojem integralismu a terorismu, který tolik ohrožuje naši společnost. Jedná se tedy o velmi pozitivní nástroj a já jsem hrdý na to, že parlament něco takového schválil. Děkuji

Kelly. Slovo má pan poslanec Kelly. Děkuji mnohokrát. Podobně jako většina kolegů poslanců i já jsem hlasoval pro tuto zprávu a jsem rád, že jsem ji mohl podpořit. Znamená to totiž, že nyní můžeme poskytnout Europolu takové nástroje, které potřebuje, aby mohl lépe bojovat proti terorismu a e, kybernetickému zločinu. Odráží to i hlasování, které proběhlo před několika týdny, pokud jde o PNR, schromažďování údajů o cestujících. Potřebujeme lepší nástroje, jak bojovat proti terorismu a toto je jistě jeden z nich. Toto znamená, že naši občané budou vědět, že Evropa bude více bezpečná do budoucna. Navyšujeme rozpočet o několik milionů euro a myslím, že to je krok správným směrem. Děkuji. Děkuji. A nyní zde máme další zprávu doporučení pro druhé čtení, zpráva paní Wikstrom a slovo má paní Morvaj. Děkuji. Toto jméno je nám velmi známé, protože to byla paní Wikström, tedy eh, která odmítla oprávněné maďarské oběti, respektive obětě těch devizových kreditů, takže není to žádná náhoda, že je autorkou této zprávy. Ti, kteří žijí mimo Evropskou unii a cestují do Evropské unie, tak zde mohou být užitečnými pracovními silami a může zde být potřeba studentů a vědců a výzkumníků, kteří přicházejí ze zahraničí. Studenti a vědci, výzkumníci ze třetích zemí jsou dobře vzdělané pracovní síly a eh, mohou eh, prakticky tvořit určitou rezervu pracovních síl a Evropská unie potřebuje tito lidé. Milá paní Wikström, zeptejte se například maďarských vědců, maďarských studentů, maďarských nezaměstnaných, než eh, budete eh, psát takovýto naléhavý text. Děkuji. Paní Makovej. Děkuji vám, pane předsedo. Nedávná výměna studentů a stážistů eh, připravuje novou generaci na ten historický velký krok, který musíme učinit. A mobilita mladých je velice důležitá jak pro posilování konkurenceschopnosti, tak pro zlepšování kvalifikací naší pracovní síly. Pokud budeme konkurenceschopnější, pak pracovní síla bude lépe kvalifikovaná a výsledek bude lepší pro celou společnost. Když otevřeme evropské hranice státním příslušníkům třetím státu, musíme přijímat potřebná opatření tak, abychom zabránili

Migrační krize ukazuje eh, tu tragédii, kdy dochází k rozpadu eh, vnitřních hranic a soustředíme se pouze na hranice vnější. My jsme vlastně pobídli eh, ty ilegální migranty k přílivu do EU pokud si řekneme, že EU by měla být jedinou zemí, měla by tam být jediná vnější hranice, pak možná by to eh, měla být cena, mohla být cena, kterou bychom byli ochotni zaplatit, ale uvědomme si, že toto je dogma, které vlastně vítězí nad jakýmikoliv praktickými důsledky. Eh, tak eh, jako Evropa se teď stále snaží prohlubovat integraci přes, te, to, že je to problémem a to platí i pro euro. Teď Británie se musí rozhodnout, rozmyslet v červnu, jestli chce, aby tyto problémy budou i našimi problémy. My jsme si zatím zachovali své pasy, svou měnu, takže máme eh, jiné možnosti, můžeme se obrátit k jiné části světa, který stále, eh, která stále roste. Děkuji. Děkuji, pan Mamekins. Děkuji, pane předsedo. Každý rok miliony a miliony příslušníků třetích zemí přicházejí na území Evropské unie, aby zde prováděli výzkum, dobrovolnickou službu a podobně. A to považuji za úžasné. Cílem nové směrnice je e, zlepšit vzájemnou regulaci. Já myslím, že členské státy si i nadále ponechají některé vlastní principy, vlastní pravidla, aby regulovali příliv těchto osob, aby chránili e, svůj jazyk a podobně. Jsem rád, že Rada upravila návrh komise, pokud jde o studenty, kteří budou mít možnost pracovat 15 hodin. Pro stážisty bude minimální délka pobytu 6

Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že e, toto je velice dobré doporučení. Tito lidé mohou být velkým přínosem nejenom pro Evropu, ale i pro rozvojové země, Pochopitelně Evropská unie toho udělala mnoho pro rozvojové země celá léta prostřednictvím rozvojové pomoci, ale myslím, že nyní je potřeba implementovat tato doporučení tak, aby ti lidé, kteří jsou velmi talentovaní, ale nemají příležitost ve své zemi tento talent využít, mohli přijít do Evropské unie a mohli zde provádět výzkum, studovat, být na stáži či vykonávat dobrovolnickou službu. A pokud zůstanou v Evropské unii, tak mohou být velkým přínosem. Když se vrátí do své země, tak zase mohou odnést všechny tyto zkušenosti a pomoci v rozvíjení podnikání a podobně. Děkuji a nyní máme Eh, tady návrh usnesení urychlení provádění politiky soudržnosti. Slovo má paní Morvaj. Děkuji. Ty, ty, tak, ty takzvané prostředky soudržnosti by měly sloužit tomu účelu, ke kterému jsou určeny. Něk těch málo bohatých a neměly by sloužit pouze těm několika nejbohatším státům. Měli bychom předložit rozumnější názor, návrhy, měli bychom se podívat na, rozumně na to, jak vytvářet pracovní místa pomocí těchto peněz. A jak se skutečně toto daří podívat se na to, zda skutečně ti uživatelé eh, jsou skutečně informováni o těch projektech nebo ne. Nebylo by špatné se podívat, do jaké míry jsou lidé skutečně informováni, lidé, kteří jsou prakticky nebo měli by být prakticky zapojeni do těchto projektů. Protože se mi zdá, že nejen přátelé vládních kruhů by měli dostávat tyto peníze a většina eh, evropských peněz je již rozdělena do určitých, eh, v rámci určitých sítí, bohužel skorumpovaných přátelů vládních kruhů a zde by se mělo něco změnit. Ty hlavní rozdíly mezi státy by měly skutečně mizet. Děkuji. Šogor. Pan Šogor. Eh, děkuji nejdůležitější v politice soudržnosti Evropské unie je to, aby ty chučí eh, členské státy se skutečně mohly přizpůsobit, do, do, dohnat ty bohatší. To je zde mnoho cílů a, eh, a něk, k těmto cílům patří zejména to, aby se e, přizpůsobovala, zlepšovala konkurenceschopnost v Evropské unii, protože nemůžeme mluvit skutečně o jednotném trhu, pokud budou tak velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy v infrastruktuře, v kvalitě poskytovaných služeb a tak dále. Politika soudržnosti není žádná pomoc, žádná podpora často se používá právě po, pojem podpora, pomoc, ale to není to úplně správný výraz. V eh, východní Evropě eh, se nemohou státy tak rychle přizpůsobovat těm státům v západní Evropě, protože stále a to svede k tomu, že stále méně lidí věří v evropský projekt, v Evropskou unii. A po roce 2020 eh, bude tedy stále méně prostředků k dispozici a měly by být poskytovány těmto státům. Pan López Bermecho. Děkuji vám, pane předsedo. Musela jsem se zdržet hlasování. Nemůžeme tu rozpravu o regionální soudržnosti oddělit od budování jiného ekonomického modelu. Nemůžeme žádat flexibilitu veřejných prostředků, eh, když neuznáme, že eh, úspory jsou problematické a zároveň vyžadovat nové strukturální reformy, které jsou hlavní příčinou rostoucích nerovností v Evropě. Nesmíme eh, si eh, lhát navzájem. Ty strukturální fondy stále více slouží k začlenění evropské ekonomiky do globálního hospodářství, aniž by se kompenzovaly efekty liberalizace a privatizace na pracující, zvláště v odlehlých státech eh, evropská politika může používat trh, ale ne k tomu, aby prosazovala priority velkého kapitálu. Právě naopak měl by se jednat o veřejný prostor, kde se bude diskutovat o tvorbě jiného ekonomického a sociálního modelu. Pravice v členských státech a regionech velice špatně spravovala fondy, protože vůbec nepočítala s místními partnery, nespolupracovala s nimi a ponechávala často tyto veřejné investice v rukou soukromých zájmů. Děkuji vám a nyní paní Makovej. Děkuji. Politika soudržnosti představuje zhruba 360 miliard eur na období 2014-2020, což je jedna třetina evropského rozpočtu. V letech 2007 až 2013 byly problémy s prováděním projektů, zvláště v některých členských státech, a to především kvůli nedostatečné eh, schopnosti některých eh, orgánů, nedostatku informování příjemců eh, těchto fondů kvůli velice byrokratickým postupům a dlouhavým procesům, také to bylo dáno korupcí a někdy prostě neschopností lidí, kteří toto mají na starosti. Z toho důvodu vítám iniciativu komise eh, zřídit nezávislou skupinu expertů, která bude sledovat eh, zjednodušování postupů, tak aby evropské prostředky Eh, byly eh, jednodušeji použitelné. Je třeba zjednodušovat a zajistit transparentnost. Každý musí vědět, kdo o co žádá, kolik to stojí a jak to funguje. Děkuji. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji vám. Politika soudržnosti je jedna z hlavních eh, politik Evropské unie. Některé členské státy, včetně mého státu Lotyšska, každý rok nevyužijí část finančních prostředků kvůli byrokratickým překážkám a kvůli nedostatku informování. A to blokuje rozvoj v mnoha odvětvích. Proto, kteří vyzývali komisi a také členské státy, aby poskytovali více informací pro příjemce

ve Spojeném království právě proběhly místní volby. Lejbristé a konzervatisté všichni křičí, nemáme peníze na knihovny, na muzea, na divadla, na silniční bezpečnost. A přitom tyto stejné politické strany podporují vynakládání milionů a milionů liber britských daňových poplatníků na uší evropskou spolupráci a soudržnost. To je škoda. Tito lidé křičí doma, že nemají peníze a přitom ty peníze posílají jinam v Evropě. Já jsem proti evropské zprávě a řízení a hlasoval jsem proti tomuto opatření pro urychlení provádění politiky soudržnosti a vždy budu proti tomu, aby britští daní poplatníci takto plítvali prostředky. Děkuji, pan poslanec Kelly pane předsedající Opět i zde jsem hlasoval pro toto, pro toto doporučení, pro toto usnesení. Myslím si, že politika soudržnosti je výborná myšlenka. Do tohoto programovacího období eh, jde nějakých 30 miliard euro a doufám, že i po skončení tohoto období budeme v této politice pokračovat, protože vidíme, co všechno v Evropě dokázala. Také vidíme, jak bohatší země a regiony pomáhají chudším zemím a regionům. Když Irsko vstoupilo do Evropského společenství, my jsme byli velice chudí, my jsme dostávali prostředky ze společenství a nyní postupně, jak jsme se rozvinuli, jsme se stali jednou z nejbohatších zemí. A právě díky těmto penězům jsme byli schopni se rozvinout. Ale je tady ještě jedna věc a s tou nesouhlasím. A to sice musíme dělat lepší publicitu té výborné práci a výsledkům, které politika soudržnosti přináší. Děkuji, ale i vy pořád platíte prostředky do EU. Děkuji a tímto končím schůzi až do 15 hodin, kdy budeme pokračovat.